Okay, friends. Uh, Dobrá, přátelé, pustíme se do hlasování, eh, které dnes bude trvat hodiny a hodiny. Takže eh, se musíme pokusit o kázeň a efektivní vyřízení tohoto úkonu a budeme tedy používat eh, stroje, abychom mohli přepočítat eh, hlasy. Eh, teď budeme hlasovat o eh, v Evropské agentuře pro bezpečnost a zdraví, kdo je pro. Tohle bude, vlastně, pardon, to bude po jménech, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 3 proti 2 se zdrželi. Další agentura je CDFOP. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Teď přejdeme k Eurofoundu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Případ E, G, EGF v C. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato 45 pro, ku 5 proti a nikdo se nezdržel. A teď k Balasově zprávě. A budeme hlasovat eh, strojově, abychom měli přesné výsledky. Kompromis A. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Paní Harkin, měla jste nějakou otázku? Ne. Chtěla jsem říci, že jsem si zapomněla kartičku. To je všechno. Tak s tím asi nic neuděláme, končím hlasování. 47 pro, 2 proti. Kompromis M na straně 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 6 proti. Teď eh, pozměňovací návrh 241. Na straně 9 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 33 proti. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. sedm pro a nula proti. Pozměňovací návrh 245, kde je pro? Kdo se zdržel? Budeme hlasovat eh, elektronicky, takže i 245 zahájí hlasování. Končím hlasováním. Přijato 47 hlasy. Pozměňovací návrh 246. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 43 eh, hlasy. 247 eh, první část eh, rozdělené hlasování. První část tedy. Končím hlasování. Přijato 28 k 23. Druhá část. 247. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45 hlasy. 248. Odpadá. Kompromis T. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasy. A teď eh, na stranu 17. A Pozměňovací návrh 285. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 26 hlasy. Ty 287. <coughs> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 hlasy. Kompromis S. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasy. Hm. 292 společně s 293 za hlasování. Končím hlasování. Přijato 31 hlasy. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 34 hlasy. Pozměňovací návrh 296. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 44 hlasy. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 44 hlasy. Kompromis E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 47 hlasy. Teď eh, strana 25. Eh, Pozměňovací návrh 319. Eh, Závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 hlasy. 320. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 hlasy. Pozměňovací návrh 325. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 hlasy. 326 společně s 327. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 51 hlasy. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis G na straně 28. Končím hlasování. Přijato 52 hlasy. Strana 31. Pety 25. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Petr 26. jeho hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 37 hlasy. Teď budeme hlasovat o kompromisu AO společně s kompromisem BD. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 32 hlasy. Kompromis AP na straně 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů. Pozměňovací návrh 382. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AR. Zahajuji hlasováním. Končím hlasování. Přijato 41 hlasy. Pozměňovací návrh 31, 390 a 391, 392 tedy. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, říká paní předsedkyně. Ne, je to zamítnuto, opravuje se. 25 hlasů proti a pro a 26 proti. Pozměňovací návrh A S na straně 39 a bude se o něm hlasovat eh, spolu s kompromisem BF. Kompromis AS tedy společně s kompromisem BF. Končím hlasování. Přijato 27 hlasy. Pan Šulce chce něco říct? Paní předsedkyně, jedna drobná prozba. Byli bychom rádi, kdybyste eh, řekli, kdybyste, eh, kdybyste, byli bychom rádi, kdybyste eh, neříkala, na jaké stránce jsme, protože u nás u VPP máme jinak ty stránky a potom to tady působí zmatek, takže jenom kdybyste říkala čísla těch kompromisů. Děkuji. Pokusím se, ale nemůžu vám to zaručit. Dobrá. Takže teď je eh, pozměňovací návrh 434. Snažím se to neříct tentokrát. Pozměňovací návrh 434. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 46 hlasy. 435. Hlasování po jménech. Závěr hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. 436. Pardon, je to také hlasování po jménech. 436. Končím hlasování. Zamítnuto. 438. Zahajuji hlasování, je to také hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. 439 za její hlasování, eh, také po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. 437. Zamítnuto. 340. Končím hlasování po jménech. Zamítnuto. 441. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 443. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 444. Zahájí hlasování. Končím hlasování. to. 445. Hlasujeme po jménech. Paní předsedkyně, já myslím, že my jsme eh, vynechali eh, hlasování o 442. Ne, o tom jsme neměli hlasovat. Teď 445 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Teď 446 společně se 447 zahájil hlasování. Teď eh, také končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 448. Teď eh, zahajuji hlasování. Pardon, o tomhle nebudeme hlasovat. Teď 449. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 451. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto 30 hlasy. 400, 450 3. Zahajuji hlasování. Is now closed. Končím hlasování. Zamítnuto jeden hlas. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. And the vote is now. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 5.32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 42 hlasy. Pozměňovací návrh 456. Zahajuji hlasování. Thank you. Končím hlasování. Schváleno. 457. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno 29 hlasy. Pozměňovací návrh 458, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis U. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Kompromis V. Končím hlasování. Schváleno 44 hlasy. Pozměňovací návrh 481. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto 29 hlasy. Kompromis do ITV. Zahajuji hlasování. A jedna navíc, EPP. Tak, kde jsme? Kompromis 2TV. Hlasování ještě běží, končím hlasování. 49 pro, 4 proti. We go to compromise A. Kompromis AA. Kdo je pro? Eh, otevírám hlasování, zahajuji hlasování. Kompromis AA. Končím hlasování. Schváleno 53 hlasy. Pozměňovací návrh 41, ne? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 514. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 514. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AB. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Kompromis AC zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Pěti třicet sedm. Pety 37. Zahajuji hlasování k pety 37. Nyní končím hlasování. Schváleno. Pety 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pety 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Kompromis A je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Pozměňovací návrh 562. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy. Pozměňovací návrh 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 42 hlasy. Pozměňovací návrh 569. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 29 hlasy. Pozměňovací návrh 570. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 571. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 572. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 575. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 579. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AM 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 52 hlasy. Pozměňovací návrh 589. Zahajuji hlasování. 589. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. A omlouvám se, nejprve musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 53. Takže o pozměňovací návrh 53. Eh, končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. A nyní můžeme k 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis I. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy. Kompromis K. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Kompromis je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy. Možná 46. Pozměňovací návrh 622 společně s 623. Ne, jenom tyto dva tedy. Aha, 624 a 625. Kdo je pro? Omlouvám se, e, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 626, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 628, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 629, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 50 hlasy. 630, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 50 hlasy. Pozměňovací návrh 636. Zahajuji hlasování. Končím hlasování k 636. Zamítnuto. 637 společně s 638 a 639 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 646. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis L. Žádáte o slovo? Ne, ne. Budeme hlasovat o kompromisu L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 53 hlasy. Pozměňovací návrh 649. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis AT. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 51 hlasem. Kompromis AU. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 657. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 658. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestset padesát devět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 660. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 661. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, je to schváleno 28 hlasy. Pokračujeme 662, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 663, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestset padá. Nyní pozměňovací návrh 666. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 668. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 53 hlasy. 669 souběžně s 670. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 671 společně s 672 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 674 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 675. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 676 a 677 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 678 společně s 679 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 680 a 681. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 58. Ne. Pouze pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Amendment. Nyní návrh 682. Můžete hlasovat o návrhu 682, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 683. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní návrh 59. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní návrh 60. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní návrh 684. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní návrh 61. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Nyní návrh 685. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 686 společně s návrhem 687. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní pety 42. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 41 hlasy. Nyní návrh 688. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 689. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 690. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 694. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 695, prosím. Je to jmenovité hlasování, takže můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo jedna. Já to mám na straně 94. Můžete tedy hlasovat o návrhu číslo 1. U mě na stránce 94 ještě stále můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. Přijato 52 hlasy Nyní návrh 62. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 52 hlasy. Nyní návrh 2. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní kompromis B. A můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 50 hlasy. Pet 1. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pety 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pety 3. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Kompromis BB. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 66. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 25 hlasy pro. Nyní návrh 67. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 44 hlasy. Nyní pety 5, pardon, pety pety čtyři, Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pety pět, Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 46 hlasů pro, nikdo proti. Nyní pety 6. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pety 7. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 51 hlasy. Nyní hlasujeme o návrhu 76. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní kompromis B. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 50 hlasy. Nyní návrh 5. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 44 hlasy. Návrh 80 a 81. Tady máme oddělené hlasování, začneme tedy první částí. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování k těmto dvěma návrhům k první části. Nyní hlasujeme o druhé části návrhu 81. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 82. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 6. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 83. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 7. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 84. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis BC. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní Kompromis BD na další straně. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, nyní kompromis BE na straně 101 mého dokumentu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh 113. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 124. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nejprve kompromis B G B G, Takže musíme hlasovat nejprve o něm. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní hlasujeme o návrhu 124. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 125. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. O jednoho poslance více máme za socialisty. Je možné, abych se sama vyjmula? Ptá se paní předsedkyně. Takže přijato. Nyní návrh 125. Můžete hlasovat, prosím. Končím tedy hlasování. Přijato. Nyní kompromis BH. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Ke kompromisu BH byl schválen 51 hlasy. Nyní budeme hlasovat o návrhu 128. Jedná se o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Nyní návrh 129. Rovněž se jedná o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 130. Zahajuji hlasování. Opět se jedná i v tomto případě o jmenovité hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní pety 10. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Opravuje se paní předsedkyně přijat. Nyní pety 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Není kompromis BI. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 46 hlasy. Dále hlasujeme o návrhu 134. Opět se jedná o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 135. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 840 hlasy. Nyní hlasujeme o návrhu 136. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní kompromis B je. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. A návrh byl přijat 52 hlasy. Kompromis BK. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 148. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis BL. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím, schváleno 43 hlasy. Nyní návrh 152. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis BM. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis BN. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Schváleno 37 hlasy. Návrh 153 odpadá, říká paní předsedkyně, takže hlasujeme o návrhu 154. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Děje se něco, říká paní předsedkyně. Zdá se, že nastal nějaký technický problém. Chcete hlasovat tedy ještě jednou? Bo je to v pořádku? Dobře. Takže jsme hlasovali o návrhu 154, alespoň tedy doufám, a tento návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 155. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní kompromis BO. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní přecházíme ke kompromisu BP. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Nyní hlasujeme o kompromisu BQ. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis BR. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 173. Můžete hlasovat, prosím. Hlasování nyní končím. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 174. Zahajuji hlasování. And the vote is now closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 174. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis BS. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis BT. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 52 hlasy. Pety 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Kompromis BU. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 185. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 187. Za Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 188. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 188 hlasovali jste všichni. Zamítnuto. Kompromis BV. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 189 odpadá, takže přejdeme na 199 191 a 518 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže teď kompromis B 2 TV Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď BX kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 8 proti. 196. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 98, 198. Zahajuji o něm hlasování. 198. Končím hlasování. Přijata. 199. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 200. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 508. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 509. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď návrh zprávy jako celku v upraveném znění. Hlasovali jste všichni? Takže končím hlasování. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí eh, vstoupit eh, do meziinstitucionálního vyjednávání. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. 32 pro a 17 eh, proti. A jste se zdrželi. Děkuji vám všem za tuto ukázku toho, jak se má hlasovat s Evropském parlamentu.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 uh, European Labour Authority. Yes, Madam Jongerius. Budeme hlasovat o Evropském úřadu práce, paní Jongerius. Budeme uh, Budeme hlasovat tedy o tom Evropském úřadu práce. Shall what we should put it at row? Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's, uh, we vote. Mm. 47. We start by voting on amendment 47. Nejdříve 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. vytvoření Evropského eh, v úřadu práce. Končím hlasování zamítnuto. Teď návrh komise k eh, názvu. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď tam dva. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh TRAN 2 k, a v bodu odůvodnění 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování o TRAN 2. Zamítnuto. Není eh, v Jury 2. Končím hlasování, Tady zahajuji hlasování, končím hlasování. a uh, články eh, článek 250, 257, kde je pro, kde je proti. Ne, budeme hlasovat elektronicky, říká předsedkyně. Takže 257. Končím hlasování. Zamítnuto. to. článek 1, 258 a Jury 27 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Thank you. Končím hlasování. Přijato 42 hlasy. Jury 31 eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 279 <clears throat> zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Končím hlasování. Přijato. 36 hlasy. 33. Já to mám na stránce 13. Takže Jury 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tam 28. Končím hlasování. to. Třista třicet dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 333. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Kompromis 7. Končím hlasování. Přijato. Teď kompromis 14. Teď budeme hlasovat o kompromisu 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o, o kompromisu 14, u mě na stránce 22. Končím hlasování. Přijata. Teď eh, strana 30. Tam naleznete kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 hlasy. Strana 33. Pozměňovací návrh 463. Na straně 33. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Kompromis 16, ano. Končím hlasování o kompromisu 16. No, přijato 48 hlasy. Kompromis 17 není, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 hlasy. Pozměcí návrh 475, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. to. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. And the vote. Už? No, to uběhlo. Končím hlasování, schváleno 49 hlasy. Budget 12, 12. Eh, U mě na stránce 36 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. 47 hlasy. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 47 hlasy. Pozměňovací návrh 504. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 27 hlasy. 505. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Budget 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 30 hlasy. Jury 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 506. Ne, to je staženo, takže 507 společně s 508. Zahajuji hlasování. Zamítnuto 29 hlasy. Nyní 509 společně s 510, s 511 a Jury 46 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy proti jednomu. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 50 k 1. Kompromis 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy. Pětset dvacet osm, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 529 ne. Takže Jury 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 530. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. O 531 hlasovat nebudeme. Nyní 532. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 533. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 534. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25. Zahajuji hlasování, končím hlasování schválenou. Jdeme na stránku 50. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválenou. Pokračujeme kompromisem 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování k 29. Schváleno 45 hlasy, jeden proti. Dělené hlasování nejprve 603, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 29a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy. Šestce dvanáct, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 43 hlasy. Kompromis 33, u mě na stránce 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy. Kompromis 34. 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 48 hlasy. Pozměňovací návrh 650. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 49. Jury 49 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 651. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestset padesát pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 656. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 35. A je to schváleno 42 hlasy. Jury 50 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestset šedesát sedm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 668. Pozměňovací návrh 668. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 669, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Tran 55. Končím hlasování. Zamítnu to. Nyní pozměňovací návrh 670. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nyní 671. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 672. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 673. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 674. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 56, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 675 společně s Jury 50. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Jury 50. Zahajuji hlasování. Pan Lenos, jenom taková technická věc. Eh, před 36 eh, jsme měli mm, hlasovat o eh, Jury 50, protože to je to samé jako 65. Je to odpovídající část eh, odstavce 4, proto jsme o tom hlasovali. Tak, kde jsme byli? Všichni hlasovali o Juli 50. Není, není schváleno. A jdeme na 680. Ne. Tak nejprve 679. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 680 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. M34 zahajuji hlasování. M34 zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Zamítnuto. 681 a Jury 51 zahajují hlasování. Třicet osm proti. Tran 52 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 682. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 39 hlasy. 690, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 691 společně stran 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. stran 61, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 692 společně s Jury 51, Tran 62, ne, ne, omlouvám se, 692 společně s Jury 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tran 62. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, pouze TRAN 62. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bohužel bez mikrofonu. The result of 692. Jde nám o výsledek 692. Ano, dobře. Favor 36. 9 eh, pro, 36 proti a pak nikdo se nezdržel. Děkuji. Takže teď budeme hlasovat o návrhu pana Korsase. Je to návrh 693. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu FAM 35. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 694. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 695. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 696. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 39 hlasů proti, 10 hlasů pro. Nyní návrh 697. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní tran 63. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut o jeden hlas. Nyní Jury 51 společně s návrhem 698. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní Jury 51, říká paní předsedkyně. Můžete hlasovat. Končím hlasování schváleno 38 hlasy. Nyní se dostáváme k článku 13. A zdá se, že zde hlasovat nebudeme. Takže přejdeme rovnou ke kompromisu 37. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 43 hlasy. Nyní kompromis 38. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 40 hlasy. Nyní přecházíme ke kompromisu 39. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 45 hlasy. Přecházíme ke kompromisu 40. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 47 hlasy. Nyní kompromis 41. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Přijato 46 hlasy. Nyní kompromis 42. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 47 hlasy. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 754. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 43 hlasy. Nyní hlasujeme o Jury 52. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 44 hlasy. Nyní Jury 52. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 42 hlasy. Nyní tady máme pozměňovací návrh 755. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 42 hlasy. Kompromis 43. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 44 hlasy. Dále hlasujeme o návrhu 769. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. Návrh 770. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 771 společně s Jury 54. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Zamítnuto 45 hlasy. Nyní kompromis 44. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh přijat 43 hlasy. Dále přecházíme k návrhu 778. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 779. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 700. 80 společně s Jury 55. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o Libe 46. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 781 společně s návrhem 858. Můžeme hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu 45. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 43 hlasy. Nyní návrh 795. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 45a. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování schváleno 47 hlasy. Nyní kompromis 46. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat 39 hlasy. Nyní kompromis 47. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 40 hlasy. A nyní návrh 822. U mě je to strana 84 dokumentu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o kompromisu 48. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování o 48. schváleno 46 hlasy. Nyní návrh FAM 38. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 831. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 42 hlasy. Nyní Libe 49. Můžete hlasovat. Zamítnuto. Nyní tedy Jury 58. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 830. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 45 hlasy. Dále návrh 834. Takže návrh 834, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy. A nyní 836 společně s Jury 62. Tyto návrhy jsou kompatibilní. Možná to máte mm, napsáno jinak v hlasovacích podkladech, ale je tomu skutečně tak, jsou pod kompatibilní, takže hlasujeme o Jury 62 společně s návrhem 836. Hlasování tímto končím. A je to zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 800. 838. 838. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní 839. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Odstavec nebo návrh 842. Eh, návrh 842, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 40 hlasy pro, 8 poslanců hlasovalo proti. Nyní 849. Můžete hlasovat. Čtyřicet šest hlasů pro. Nyní návrh 852. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 21 hlasy. Nyní návrh 855. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dále návrh Jury 69. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 856 společně s Jury 70. Můžete hlasovat. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 857. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní kompromis 49a. Můžete hlasovat, prosím. Tímto hlasování končím a přecházíme. A tento návrh mimochodem byl přijat. Přecházíme ke kompromisu 50. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Ano, 42 hlasů pro. Nyní kompromis 51. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 840 hlasy. Nyní kompromis 52. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh je přijat 740 hlasy. Nyní hlasujeme o návrhu 897. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Tento návrh je zamítnut. Přecházíme k Jury 73. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále hlasujeme o návrhu 898. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut dvěma hlasy. 899. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Zamítnuto. Nyní FAM 42. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh je zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 900. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh je zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 901. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je přijat 46 hlasy pro. Nyní návrh 902. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 45 hlasy. Návrh 903. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní návrh 905. Společně Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 904 nám odpadá. Příspěvek z pléna mimo mikrofon. Bez mikrofonu stále. Paní předsedkyně, tady je řečeno, že 904 se nehlasuje, pokud je přijat kompromis 50. A před chvílí jsme hlasovali eh, Eh, o pozměňovacích o pozměňovacím návrhu, eh, který eh, měl také tuto výhradu pro případ přijetí kompromisu 50. Čili máme hlasovat o 940 nebo ne? Hmm. Hmm. Yes, well, uh, uh, 904. 904 odpadá, protože jsme přijali kompromis 50. Čili z tohoto důvodu. Ale hlasovali jsme o 836 a Jury 62. O těch jsme hlasovali. Eh, a u těch eh, ty měly také odpadnout eh, pro případ, že kompromis 50 bude přijat. If indeed those were compatible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 kompromisu 50. Eh, tam to bylo, že by to mělo eh, padnout, ale na základě eh, hlaso- žádosti zelení jsme o tom hlasovali separátně, ale nezměnili jsme hlasovací seznam, ale tenhle ten ta 94 spadá do kompromisu a o tom opravdu hlasovat nemusíme. Tak to je. Ano. teď jsme to vyřešili tohle. Takže teď už víme, proč k tomu došlo a přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu 905, o kterém budeme hlasovat společně s Jury 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45 4. Teď FAM 43. Ne, pardon. Pardon, budeme hlasovat o budget 18 předtím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. FAM 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Doufám 43. Zapít tento 906. Končím hlasování. Přijato 42 hlasy. Budget 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 39 hlasy. Jury 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 20 vaku. 7, FAM 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to jedním hlasem. 907 a 908 společně za hlasování. Končím hlasování. Teď Jury 70 Eh, pardon, 66 říká předsedkyně. Omlouvám se. Musíme hlasovat o 908. Zahajuji eh, hlasování o 908. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 909. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 55. Paní předsedkyně, omlouvám se. Mohla byste nám, eh, prosím, dávat eh, vždycky prostor na to hlasování? Jenom několik vteřin, o několik vteřin navíc poté, co eh, zahájíte to elektronické hlasování. Je jenom několik eh, vteřin, eh, kdybyste byla tak laskavá. Samozřejmě. <clears throat> Tohle je opravdu mimořádné hlasování, kde to máme hodiny a hodiny a hodiny. A jsou to důležité zprávy, ale každopádně... Hmm. A pokud tady eh, zpomalíme, tak to bude eh, ještě snažší. Já jsem měl ten pocit, že eh, většina chce, abychom jeli rychleji. Takže teď kompromis 55. <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mm. 47 pro, 3 proti. Kompromis 56. Za vyhlasování. Končím hlasování. 48 pro, 1 proti. Teď pozměňovací návrh 922. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 9, pozměňovací návrh 923. Zahajuji hlasování. Končím hlasování u 923 zamítnuto o 44 hlasů. Kompromis 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl pro 45, Libe 52. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 hlasy. si návrh 926 společně s Jury 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o tři hlasy. Libe 53 společně s budget 21. Nejsou společně. Takže Libe 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Teď budget 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 38 nyní Libe 54 a Jury 79. To je společně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď Jury 80, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 58. Končím hlasování. Přijato 43 hlasy. Pozměňovací návrh 932. Společně s Jury 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 933 společně s Jury 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to o jeden hlas. Článek 43, pozměňovací návrh 934. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 935. O tom budeme hlasovat, ano. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 936. Zahajuji hlasování skončím hlasování. to uh, 41 hlasem. Libe 55. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 83 zahajuje hlasování. Končím hlasování. to 43 hlasy. Kompromis 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 hlasů, 45 pro, 4 proti. A teď eh, moje stránka 105, eh, kompromis 64. Kde je pro? Kde je proti? To znamená, že budeme hlasovat. Třicet pět Kompromis 64. A teď budeme hlasovat eh, na jednou o kompromisech 61, 62 a 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44. Pro. Teď úvodní ustanovení. Původní ustanovení 1, pozměňovací návrh 54, 55, ne, ne, ne. No. Ne, tak omlouvám se, říká řečnice. Pozměňovací návrh 54 nejdříve. Zavěji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 55. Eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jur 3. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Libe 1. zahajuje hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Teď uvodím eh, ustanovení 2, pozměňovací návrh 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tran 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Teď pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jeden hlas. Pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jeden hlas. Libe 2 a Jury 4. Oni budeme hlasovat společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 42 hlasy. Teď Libe 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 hlasy. Libe 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 hlasů. Budím ustanovení 3 pozměňovací návrh 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zabít tuto. Pozměňovací návrh a tady o úvodní ustanovení 3, 60, eh, eh, Libe 7 a Jury 5. Zamítnuto. O 27, 27 hlasy. Libe 8. Končím hlasování o Libe 8. To je 62, zahajuji hlasování. Hlasujeme o 62. Končím hlasování. Zamítnuto 27 hlasy. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 27 hlasů. Pozměňovací návrh 1 od pana Lenárse. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato 37 hlasy. Úvodní ustanovení 4b. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 64. Končím hlasování. Zamítnu to. Teď liby 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. Pozměňovací návrh 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. je 67. Zahajuji hlasování. Takže live 4 odpadá, takže jdeme rovnou na kompromis 4. Kompromis 4. Tam jsme zahájili hlasování. Končím hlasování. Přijato 37 hlasy, 5 proti. A teď jdeme na pozměňovací návrh 86. Eh, Zahájí hlasování. pozměnící návrh 86 u mě na stránce 112. Končím hlasování. to. Yes. Mm, We go to uh, amendment 4. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 37 hlasy. Kompromis 5. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy. Pozměňovací návrh 101. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 hlasy. 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Budget 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno o jeden hlas. Libe 11, zní pozměňovací návrh socialistů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 44 hlasy. Kompromis 14a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 42 hlasy. Pozměňovací návrh 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 115. Poz- zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Přecházíme na Jury 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jury 9. Zamítnuto. Kompromis 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 38 hlasy. Libe 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto dvacet osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 38 hlasy. Jury 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování k Jury 10. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 132 byla zamítnutá. Libe 15 zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 14b zahajuje hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh 142 zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh ne, ten je snažen, takže kompromis 15a zahajuje hlasování k 15a. Končím hlasování. Schváleno 46 hlasy. Pozměňovací návrh 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 158. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž zamítnuto. 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 160. Pozměňovací návrh 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Jdeme na 163 společně s Libe 16. Ty jsou shodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 14 a kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 44 hlasy. Nyní 170. 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování k 173. Bohužel bez mikrofonu. Ten poslední. 173. Eh, na mojí, u mě je to na stránce 123 a pozměňovací návrh 173. Takže to je skutečná taková noční můra. Našli jste pozměňovací návrh 173. Chcete hlasovat znovu? Ano. Takže ukončíme hlasování. A víte, že nyní půjdeme na kompromis 36. A kompromis 36. A zahajuji hlasování. Čtyřicet čtyři pro, dva proti. Úvodní ustanovení 16, pozměňovací návrh 181. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 182, který je slučitelný se 181, takže jsme je měli hlasovat společně, ale budeme hlasovat o 182. Hlasujeme. Ne, hlasujeme o 182. Rozumím, že někdo protestuje, ale hlasujeme o 182. Za... Kon... Konec hlasování a jdeme na TRAN 13. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování k TRAN 13. Končím hlasování. A je to zamítnuto. FAM 6. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování k FEM 6 a je to zamítnuto. Kompromis 42a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno. 38 hlasy. A nyní kompromis a zahajuji hlasování. Končím hlasování u 43A a 45 hlasů pro, jeden proti. Jdeme na pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Hlasování k 201 je ukončeno a je to zamítnuto o jeden hlas. Kompromis 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Vodní ustanovení 22. Pozměňovací návrh 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 34 hlasy. Dvěstě 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 54. Kompromis 54, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 45 hlasy. Pozměňovací návrh 18 a 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. Budget 3. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 220. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 221. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 hlasy. Nyní tedy Libe 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 25a a pozměňovací návrh 222. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní máme budget 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 59a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 44a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 44 hlasy. Pozměňovací návrh 229. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále máme FEM 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Fan 9. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42 hlasy. Pozměňovací návrh 241 na stránce 133. Pozměňovací návrh 241 Mara Bizoto Zahajuji hlasování. And the vote is... Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 244. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní je návrh 249. Můžete hlasovat, prosím. Je to návrh Terry Reintke. Můžete hlasovat. Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní FAM 10. Můžete hlasovat, prosím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. A nyní kompromis 27. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 43 hlasy. Nyní kompromis 66. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 39 hlasy. Nyní budeme hlasovat o návrhu Jury 25. To je k úvodnímu ustanovení 37. Můžete hlasovat, prosím. Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 256, tedy Reintke. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní dva, Libe 26. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Opět hlasů byl návrh zamítnut. Tímto se dostáváme e, k hlasování o návrhu zprávy v pozměněném znění. Hlasujeme rovněž elektronicky. Stále ještě můžete hlasovat. Končím výsledek 33 hlasů pro, 6 proti, 9 poslanců se, zruš, se zdrželo. Teď ještě musíme hlasovat o rozhodnutí zahájit interinstitucionální vyjednávání na návrh zpravodaje. Učiníme tedy tak takže můžete prosím hlasovat. Můžete hlasovat o tom, zda si přejete zahájit interinstitucionální vyjednávání. 33 hlasů pro, 9 proti, 6 poslanců se zdrželo. Thank you. Děkuji, to byl opravdu dlouhý maraton, ale ještě nás čeká další hlasování, vážení kolegové. Možná bychom si ale udělali mezi tím pětiminutovou pauzu. Pět minut, prosím. But we must, they won't vote It's, uh, uh... Okay, friends, uh... Vážení přátelé, většinu práce už máme za sebou, ale přeci jenom ještě tak půl hodinu budeme potřebovat, pokud eh, to uděláme opravdu efektivně. Poprosím, abychom se tedy znovu usadili. Abychom dovedli tuto bitvu do úspěšného konce. What? she wanted now. Yeah, yeah, right. Hmm? Yeah. Minority opinion. Yeah. Okay, I'll give the floor to Madame. Předávám slovo paní Melan. Požádala jste se o slovo, je to tak? Prezident. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, alespoň si všichni mohou vydechnout. Eh, eh, ráda bych vyjádřila naše minoritní stanovisko eh, ohledně Evropského úřadu práce. Eh, francouzská eh, delegace eh, tedy odstoupila od práce na této záležitosti z celé řady důvodů. Především ten nový text by měl čelit nedostatkům výsledků práce komise z různých důvodů. Bylo třeba provést určitá seskupení a ta centralizace tedy nepovede k dosažení cílů, které si agentura stanovila a stávající text bude velice brzy spochybněn. A navíc agentura, tak jak byla vytvořena, nemá prostředky čelit těm velkým výzvám, které měla řešit. Děkuji, paní předsedkyně. Yes. Thank you, uh, uh thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla ještě říci kolegům, kolegyni z ENF, pokud máte ty obaly, eh, obavy, takže by bylo lepší, kdyby někdy dorazila na naše zasedání stínových zpravodajů, protože my jsme tam všechno toto probírali. Dobře, takže budeme hlasovat. Máte před sebou návrh o karcinogenech a mutagenech. Začneme kompromisem 11. Budeme hlasovat eh, s dvižením roky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 3. To je strana 3 v mém dokumentu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Toto raději ověříme. Elektronicky ověříme kompromis 3. Takže hlasujeme o kompromisu 3. Ano, tento návrh byl 39 hlasy pro a 3 hlasy proti přijat. Nyní kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Dále kompromis Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Jury 2 a 3 nám odpadá, budeme tedy hlasovat o návrhu 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní kompromis 10. Kdo je pro? proti, stržel se někdo schváleno. Dále návrh 39, kdo je pro, proti, stržel se někdo, raději ověříme 39 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl podpořen 25 hlasy pro, 16 proti. Nyní kompromis 4, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Bod udůvodnění 4 a k němu je návrh Jury 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnutom. Návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději ověříme jedenáctku elektronicky. Dobře, takže výsledek je takový. 29 hlasů proti, 14 pro, takže teď to máme v číslech. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Dále návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já bych řekla, že to bylo schváleno. Nyní Jury 14. Tak nikoliv. Návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději ověříme elektronicky i návrh 74. Takže můžete hlasovat, prosím. Návrh 74, končím hlasování a tento návrh byl zamítnut o jeden hlas. Teď návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Jury 15 odpadá, takže se dostáváme k návrhu 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději ověříme sedmnáctku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Tímto hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a zpráva byla podpořena 43 hlasy pro. Nikdo nehlasoval proti. Děkuji tedy zpravodaji. Nyní budeme také hlasovat o rozhodnutí zahájit interinstitucionální vyjednávání, tak jak to navrhuje zpravodaj. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a toto rozhodnutí bylo schváleno. Takže děkuji zpravodaji za obrovské množství práce, práce velice důležité. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska, kterým se ustavuje program pro práva a hodnoty. Máme tady návrh jedna, kdo je pro, proti, stržel se někdo. Řekla bych, že to bylo schváleno. Ověříme to ale elektronicky, takže můžete hlasovat o názvu, což je pozměňovací návrh 1. Stále můžete hlasovat. Nyní hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k návrhu 81. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis, pardon, návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že i návrh 12 musíme ověřit elektronicky, nebylo to jasné, můžete hlasovat. Končím hlasování. A tak se omlouvám, ale tak jste asi nezvedali správně ruce. 32 hlasů pro. Kompromis 12, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Nyní návrh 89, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Návrh 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 101, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Návrh 102, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Ověříme 102 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 103. Ehm, Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i 103 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 16. Favor. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Musím jít pozměňovací návrh. A zpravodaje. Kdo je pro? A kdo je proti? Ověříme 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 hlasy. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 proti. Pozměňovací návrh 107, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Dobře, bez 108. Končím hlasování. Přijato dvěma hlasy. A kde pro? Kde proti? Kdo se držel? Dobře, ověříme 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35 hlasy. Tady se děje něco mimořádného. Jsou tady určitá hlasování, kdy naši kolegové možná ne všichni zvednou ruku, ale vidíme koordinátory, eh, kteří to naznačují a pokud eh, koordinátoři hlavních frakcí eh, tedy eh, jdou stejným směrem, tak je asi pravděpodobné, jak to hlasování dopadne. Nemusíme to vždy ověřovat. Pokud socialisté a EPP tedy hlasují stejným směrem, tak to vždy projde nějakých 33 tím nebo oním směrem.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je... Říká řešnice. Omlouvám se. Samozřejmě. 36. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 3. Kde je, pro, kde je proti, kdo se držel zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 48, kde je pro? kde je proti, kdo se držel Přijat. Kompromis 4, kde je pro? kde je proti, kdo se držel Přijato. Kompromis, pardon, pozměňovací návrh 54, kde je pro, kde je proti, kdo se a zamítnuto. Kompromis 5, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, eh, přijato. Pozměňovací návrh 63, kde je pro, kde je proti, kdo se držel a eh, zamítnuto. Kompromis 7, kde je pro, kde je proti, kdo se držel a eh, přijato. Kompromis 8,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 74 je služitelné s pozměňovacím návrhem 9. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je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 Končím hlasování. 38 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Děkuji vám eh, za účast tento děsivý den. A je tady ještě jedno hlasování. Pardon, pardon, je tady prezentace. A jsem si jistá, že řada z vás tady na ní zůstane. Abychom byli zdvořilí, protože už jsme eh, pozvali Andreu Brotos, která je eh, ředitelkou eh, výzkumu v Ekorisu a šéfkou pro tamtež nám řekne o odstraňování nebo o dualismu na trhu práce. Takže teď prosím minutu, počkáme na to, až se e, tady dav uklidní. A pokud tady prosím nechcete zůstat, e, a vyslechnout hosta, kterého jsme si pozvali, tak prosím opuste místnost. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem velice ráda, že vás tady zůstalo tolik. Kápu, že to bylo dlouhé hlasování a budu se snažit to říct stručně. Velice stručně představím výsledky e, studie, kterou jsme měli e, provést e, v Ekorisu jménem eh, vašeho výboru a eh, společně s eh, IOC v Německu a o turistice na pracovním trhu. a Takže jenom stručně výsledky té studie. Trošku kontextu. My jsme se na tohle chtěli zaměřit proto, že nestandardní eh, pracovní poměry, hm, dočasné pracovní poměry eh, narůstají v posledních deseti letech. Do značné míry je to reakci na, reakce na deregulaci. Ty eh, dočasné poměry teď jsou důležitým prvkem trhu práce 12 až 15 v některých zemích, jako je Polsko a Španělsko, Chorvatsko, Portugalsko a Nizozemsko. Pokud jde o to, jak to ovlivňuje různé typy lidí, které si tam hledají, kteří si tam hledají, tak jsou to mladí lidé, migranti a ti v službách na těch málo kvalifikovaných a středně kvalifikovaných místech. Tohle asi nevidíte, ale je to přehled pro jednotlivé členské státy. Ten průměr je 12% v některých členských státech. My jsme eh, si to měřili v roce 2006 a 2016, abychom viděli ten po, pohyb. A celkově vidíme, že mezi těmi dvěma eh, body eh, se to zvýšilo v 18 zemích a snížilo v 8, takže je tady pohyb směrem nahoru ve většině zemí. Evropský průměr eh, zůstal zhruba eh, stejný. Pokud je o ty eh, hlavní faktory, tak to je složitá věc. Obecně jsme ve studii zjistili, že pracující to berou, když nemají k dispozici žádný, žádný stálý poměr. Raději by chtěli stálý poměr. Úloha a národní regulace, národních institucí a národních eh, odborů eh, eh, sociálního zabezpečení a tak dále, to hraje obrovskou roli. V některých zemích máte silný systém učňovského vzdělávání, jako je Německo, Rakousko, Dánsko, kde máte smlouvy pro učně na mm, dobu určitou a velice dobrý trh práce, když je to na dobu určitou tyhle poměrně dobu určitou um, nejsou vnímány jako tak stavební. V jiných eh, zemích jsou hůře zastoupené odbory a, a jsou tam omezené kariérní vyhlídky a menší eh, mm, eh, přístup k dalšímu vzdělávání, takže je to obecně nejistější. Někteří lidé v tom uvíznou a otázkou je, jestli mohou potom přejít do nějaké takové doča, do jakého takového dočasnějšího poměru. Tady jsme to rozdělili podle eh, věkových skupin eh, a ten výsledek, ten posun je v letech 2006 až 2012. Tady vidíte, že v roce 2012 u všech skupin eh, ten přesun se dočasných na stále smlouvy klesl. Pokud je o to, co dělají členské státy, tak my jsme se eh, zaměřili na tu debatu o těch eh, jednorázových otevřených eh, dohodách, no, no, dohodách no, dobu neurčitou. Některé země, jako Francie, Španělsko, s tím chtějí skončit a zavést jednorázové smlouvy se stejnými podmínkami propouštění pro všechny. Ale nikdo to nezavedl do praxe. Debatuje se o tom asi 10 let. Cílem je, že by to mohlo eh, pomoci eh, zmenšit ten rozdíl eh, a rozložit to propouštění mezi všechny skupiny v pracovní síly. A samozřejmě také ty výkyvy, když vám dobíhají nějaké smlouvy na dobu určitou. Moc se to nevyskoumává, neskoumává, protože ty dopady na zaměstnanost a nezaměstnanost jsou poněkud nejisté. A všechno eh, se to spolehá na teore- opírá o teoretické modely. Tohle asi nevidíte, to jsem vám chtěla ukázat, ty eh, různé typy eh, smluv jednorázových. V zásadě jsou tady dvě osy. Tak za prvé, tohle, to, po, po, poté vodorovné ose je tam ochrana před propuštěním a ta horizontální osa, to je, jestli se to týká všech, nebo jestli se to eh, liší, eh, pokud jde o odslouženou dobu. Takže eh, vlevo nahoře, pokud máte smlouvu, tak ta není chráněná a týká se všech, pokud jde o mm, propuštění. Na druhou stranu vlevo dole, pokud máte dobrou ochranu před propuštěním, něco jako prakticky na dobu určitou, tak je to a vpravo nahoře je to naopak kontrakt podle uh, délky odsloužené, ale nezvyšuje eh, se to příliš tak, je to něco jako doba na, uh, smlouva na dobu určitou. A pokud máte uh, diferencovanou uh, smlouvu uh, na druhou stranu, kde vás to víceméně ochraňuje proti propuštění, tak mm, je to něco jako by skoro stálého. Já už u tohohle příliš dlouho nebudu eh, zůstávat, protože to po je složité, ale akorát jsem chtěl eh, ukázat dopad těch jednorázových eh, smluv na propuštění vzhledem k nepatřičnému fungování trhu. V prvním roce je to, v prvních letech je to docela běžné, protože tam chtějí propuštět lidi, pokud by to bylo příliš drahé kvůli eh, tomu, že ti lidé už jsou tam dlouho. Ale pokud máte duální systém, tak eh, tam eh, jsou lidé spíše propouštěni na konci těch fixních smluv. A pokud jsou tam nějaká zkušební období v těch jednorázových smlouvách, tak pravděpodobně lidé, budou lidé propouštěni pravděpodobně během toho zatímco v eh, duálním eh, systému eh, až na konci těch smluv na dobu určitou. U těch jednorázových smluv se lidé myslí, že si zaměstnanci myslí, zaměstnavatele myslí, že pokud poroste poptávka a jste schopni, tak vás vezmou vícekrát. A lidé s s dočasnými smlouvami jsou rychle propouštěni. Ale je tady velký rozdíl mezi eh, uchazeči s pozitivním, pozitivním přístupem, tak eh, s negativním. Tam je jednoznačné, jak se k těm eh, zaměstnanci chovají. My jsme se zabývali osmi zeměmi, těmi, které jsem tady vyjmenovala. Co se tam dělalo v posledních deseti letech Samozřejmě bylo to všechno v eh, rámci evropského eh, eh, rámce, v rámci o smlouvách na dobu určitou a hm, té druhé směrnice a, <clears throat> a samozřejmě u těch v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, kde jsou poměrně rigidní trhy, tak jenom eh, změna odůvodnění pro propuštění, a eh, zjednodušení eh, toho odůvodňování ve Francii. Takže všechno tohle tomu pomohlo. Na druhou stranu podpora v náboru například v Slovinsku a také do určité míry v Itálii, to je samozřejmě drahé a těžko se to udržuje, když tam ty dotace už nejsou. Další přístupy byly eh, eh, limity celkového eh, trvání těch fixních smluv, nebo tam pod, poměrně na flexibilních trzích jako Nizozemsko a Polsko. Další přístup byly aktivní politiky zaměstnanosti tak aby lidé byli pokryti, když eh, přicházejí a odcházejí z pracovního trhu. Tak to bylo ve Francii, kde eh, ten přístup byl usnadněn k dávkám v nezaměstnanosti pro lidi, eh, v, kteří mají ty krátkodobé poměry. Teď závěry ty reformy pracovního trhu měly určité dopady na eh, pracovní trh, ale otázkou je, jestli eh, to bylo spíš eh, dotacemi nebo něčím jiným. Hm. Navzdory všem těm reformám, ty kontrakty na dobu v určitou jsou používány poměrně široce stále a je to vzhledem k tomu, že zaměstnavatele jsou navyklí personální oddělení tak vždycky dělali a rádi pokračují. Pokud je ten dualismus, to je problém, který je třeba řešit politicky ve všech těch zemích, které jsme zkoumali. Není možné zatím definovat model správné praxe ke snížení dualismu. A úplně poslední slide, co jsme si mysleli, jak dále zaprvé přeregulovat je, aby byly dražší ty eh, smlouvy, investovat do inspektorátů práce. Možná, že Evropská unie by tady mohla eh, se dát určitou úlohu. Asi jste slyšeli eh, o Evropské mm, agentuře pro pracovně právní vztahy. Potom uspůsobování kvalifikací pro, na, na, na míru a také eh, přeskoumat náborové praktiky ve veřejném sektoru. A samozřejmě, jak eh, říká každý, každý výzkumník, je třeba to dále zkoumat. Thank you very much. We are very few... Děkuji mnohokrát, eh, takže nemám, nemáme tady již mnoho času ani mnoho účastníků po tom volebním maratonu. Nevím, zda by někdo měl nějaký dotaz. Ne? Paní Jašlověka. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Vy jste upozorňovala na to, že ti, eh, kteří jsou zaměstnani eh, na dobu určitou, eh, velice zřídka kdy přejdou do toho bezpečnějšího zaměstnání, čili na dobu neurčité. S čím to souvisí? Jsou to eh, osoby, které mají eh, problémy eh, s získáním kvalifikace a pokud ano, tak proč? Nezajímá je to, nebo i chybí pro ně nějaké speciální školy, aby si mohli zvýšit kvalifikaci a usnadnit si přechod do povolání na dobu v, v, v neurčitou. Děkuji a teď ještě pan Pirinský. You'd like me to put the question now? Mám znes dotaz nyní? V návaznosti na, to, na ty závěry, které tady e, zazněly, e, vy jste tady hovořila o lepší komunikaci a prosazování e, legislativy v oblasti e, práce, posílení úlohy inspektorátu, e, Znamená to, že velká část těch smluv v zásadě není příliš legální? Yes, please. Short. Okay, thank you for your... Děkuji za ty mm, dotazy. Ten první, já myslím, že je to spíše způsobeno eh, rigidností eh, trhu práce, my v rámci toho výzkumu eh, jsme dospěli eh, k tomu, že eh, tedy všichni chtějí tedy ten, na ten fixní smlouvu, ale chtěli by mít tedy trvalější smlouvy, ne tyto nestabilní, ale spíše je to způsobeno tím, Eh, ty obecné eh, náklady na výpovědi a ukončení těch trvalějších smluv jsou eh, vyšší a zaměstnavatele pro zaměstnavatele by to bylo problematičtější, bylo by to nákladnější a to je tedy hlavní důvod. Je to způsobeno tedy tím systémem, tou rigidností trhu práce. Ne ve všech zemích, některé země jsou flexibilnější, záleží na té celkové dynamice. Ti Eh, lidé upřednostňují tedy mít trvalejší eh, vztahy, ale eh, je to skutečně způsobeno tou dynamikou na trhu práce. Není to úplně jednoduché na to odpovědět. A co se týče vaší otázky, není to tím, že by to bylo nelegální. Existuje celá řada smluv na dobu určitou, je to otázka i vysílání eh, pracovníků. Máme novou směrnici, takže jde především o to, abychom eh, zajistili, že ta eh, legislativa, která existuje, bude správně prováděna. A samozřejmě zaměstnanci musí znát svoje práva, především v případě tedy těch vysílaných pracovníků, migrantů. Je to eh, spíše otázka tedy eh, provádění. Děkuji mnohokrát. Eh, tlumočníci nás není opouští, protože měli nabité dopoledne v rámci našeho výboru, kdy jsme hlasovali we've had <laughs> for years. So people are exhausted, and I want to really thank the interpreters for helping us out